ανοίγετε το μικρόφωνο. Ανοιχτό. Ανοιχτό είναι. στις ψήφου. Eh, Takže dostáváme se k vysvětlení hlasování. Požádal bych kolegyně a kolegy, aby rychle opustili sál, pokud možno klidně. A na jednu minutu má slovo paní Jufrejda. Máte slovo? Takže prosím, jednu minutu máte na vysvětlení vašeho hlasování. Podle Eurobarometru 2014 se ukázalo, že minimálně jeden občan z deseti v Evropské unii eh, získal nedeklarovanou práci. Ale pravdou je, že žádná země nemůže dávat lekce ostatním. Pokud evropské země, což, kde mají největší ten, tohoto procento je Řecko, neznamená to, že Nizozemsko, Dánsko, Lucembursko nebo Švédsko jsou zcela bezchybné v tomto smyslu a že tady nedochází k riziku e, zvláště pracovních úrazů. A proto Evropská platforma, která bude vytvořena, je vynikající krok směrem k občanům, kde budeme pomáhat pracujícím. Víme, že 60 těch, kteří souhlasí s tím, že budou pracovat na černo, to souhlasí proto, eh, že budou lépe placeni. Takže my musíme přijmout konkrétní opatření s konkrétním dopadem. A já bych se zmínila jednak o zjednodušení pravidel, to je první opatření, aniž bychom nějakým způsobem narošili záruky, ale hlavně musí docházet k výraznému Eh, snížení daňové zátěže, která je hlavní příčinou této práce eh, na černo nebo takzvané nedeklarované práce. Na jednu minutu dostane slovo paní González Peňas. Prosím. Děkuji. Je těžké kvantifikovat nedeklarovanou práci, ale odhaduje se, že v některých členských státech, jako ve Španělsku, dosahuje 20 HDP. Eh, a má to velice negativní dopad na pracující, na celý stát a na celou společnost. Jistě zvýšení nedeklarované práce se nezvýšilo náhodně nýbrž na základě zvýšení politiky škrtů, eh, která zhoršila situaci zaměstnaných eh, a uvedla je do nouzové situace zejména nejzranitelnější skupiny, jako jsou ženy, migranti, a jiné eh, zranitelné skupiny. Je třeba potírat tento jev koordinovaným způsobem, ale kořeny problémů nebyly zatím řešeny a takové země, jako je Španělsko, naopak postupují proti řešení je třeba, abychom skoncovali s politikami, které deregularizovaly pracovní trh v neprospěch zaměstnanců v Evropě. Děkuji mnohokrát. Teď má slovo pan Uhelí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych potvrdil, že toto téma je nesmírně významným eh, a týká se mnoha zaměstnanců a mnoha členských států i Maďarska, mé vlasti. Když se porozhlédneme v každém sektoru, naší, najdeme desetitisíce lidí, kteří pracují na černo a kteří nemají žádnou sociální jistotu, žádné sociální zabezpečení, nemají zaručené příjmy. Konkurenceschopnost eh, je také znevýhodněna. Já bych tady rád vyzdvihl, že členské státy musí převzít odpovědnost a musí eh, potírat Eh, takové chování sankcemi, ale potřebujeme vytvoření platformy. Jednotlivé členské státy musí spolupracovat mezi sebou a společně, abychom nalezli řešení. Děkuji. Děkuji, pan Hanan. Děkuji, pane předsedo. Ano, zase se potýkáme se symptomy, ale nejdeme po kořenu nemoci. Proč jsou lidé tlačeni do černé ekonomiky? Protože regulovaná ekonomika je přeregulovaná. Daně jsou příliš vysoké, pracovní podmínky příliš regulované a ti lidé jsou tedy nuceni hledat si svou práci jinde. Řešení není dávat stále víc toho léku, který tu nemoc neléčí protože když státní regulace to zapůsobí, tak to nemůžeme řešit státní regulací. Máme stále víc inspekcí a vede to prakticky k policejnímu systému. Prostě ten problém to všechno neřeší. Co je řešením? Řešením nižší a jednodušší daně, tak aby lidé nebyli hnáni do sféry černé nebo šedé ekonomiky. Děkuji minutu. Teď paní Jazlověcká. Vážený pane předsedo, podporuji vznik takovéto platformy, aby se zlepšila spolupráce, která bude potírat neregistrovanou práci. Jak ukazují dostupná data, tak až 20 lidí v některých zemích dostávají odměnu, odměnu za práci, která není oficiálně registrována. Dalších 10% pracuje bez potřebných smluv, což ukazuje, že je ta nehlášená práce opravdu pole, kde Evropská unie by měla co dělat, protože vede to k tomu, že stát má nižší příjmy a stále to produkuje uh, Eh, riziko pro budoucí důchody. To znamená, že budeme mít víc starých lidí v budoucnosti, kteří budou žít v chudobě. Problém na trhu práce vychází z nejrůznějších okolností. Jde o lokální systémy, to znamená, že musíme reagovat lokálně. Děkuji. Minutu teď kolega Messerschmidt. Dánsko má jeden z nejlépe fungujících trhů práce. Velká míra spoluúčasti a málo nehlášené práce. To znamená, neměli bychom ty problémy, jako jsou teď v Evropské unii, volný pohyb služeb, volný pohyb práce přes hranice. Já jsem si jist, že problém s nehlášenou prací by byl minimální, ale bohužel za posledních deset let kdy se trvalo na tom, že bude stále více regulí, tak ten problém začal růst, protože je pro národní orgány stále náročnější. Nepotřebujeme více pravidel od Unie. Ne, potřebujeme členské státy, které budou moci stíhat ty, kdo dělají černou práci, nehlášenou práci. Měli bychom oslabit Unii, měli bychom uh, nechat členské státy, aby si to sami rozhodli. To jde zcela špatným směrem. Děkuji. Minutu pan Mamikins. Děkuji, pane předsedo. Jeden ze základních předpokladů pro právní stát je Eh, mít adekvátní právní systém. To se týká zdaňování a právě hlášení práce. Vytvoření evropské platformy by mělo zabránit nehlášené práci. Je to důležité a eh, potřebné, protože nám to umožní zlepšit potírání stínové ekonomiky, braní špinavých peněz a dalších škodlivých praktik, které škodí jak populaci, tak ekonomice. Platforma by zahrnovala jak zástupce exekutivy, tak odborníky z nejrůznějších oblastí. A sociální partneři zatím se příliš neprojevují. Ta platforma by neměla přijímat závazná rozhodnutí, ale měla by, info, měla by být informačním zdrojem a to já vítám. Děkuji. Děkuji. Hlas, hlasoval jsem pro, pro, hlasovala jsem pro, protože bychom si měli sdílet informace Můžeme vyvíjet nástroje, které nám umožní sdílet informace, můžeme vyvíjet databáze a můžeme vydávat zprávy, ale všechny tyhle akce mohou přispět k tomu, že budeme potírat nehlášenou práci přeshraničně i na národní úrovni. Je to důležité, protože členské státy sami přicházejí o příjmy, ale je to důležité hlavně pro pracující lidi. Mnoze Mnozí se dostávají do problémů s placením příspěvků na sociální zabezpečení a jsou vykořišťováni, jsou marginalizováni a nikdo je nebrání. Nepodporovala jsem pozměňovací návrh 63, protože je zcela jasné, že účast je povinná, ale všechny, všechna doporučení budou dobrovolná. Nepodpořila jsem pozměňovací návrh, eh, kde se hovoří o tom, že nebudou odměňováni za cestu, protože e, došlo by k tomu, že by byli znevýhodněni. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. E, já jsem toho názoru, že náklady na práci představují jednu z konkurenčních výhod e, jak se mohou státy mezi sebou lišit. ty výhody plynou v daňových otázkách v sociálních otázkách a i proto se zastávám eh, práva eh, členských států evropské unie eh, tuto věc posuzovat především samotné ve své legislativě. nicméně práce načerno práce nedeklarovaná je skutečným zlem a přináší řadu problémů nejen v té daňové a důchodové části ve státním rozpočtu ale přináší i řadu problémů sociálních o tom zde již hovořili mí kolegové. i proto z tohoto důvodu jsem eh, podpořil eh, navrhovanou zprávu a myslím si že je důležité aby členské státy evropské unie spolu spolupracovaly a sdílely informace k tomu aby trh práce skutečně odpovídal i minimálním požadavkům a standardům platným v unii. děkuji. Děkuji a teď pan Kelly. Teď má slovo pan Kelly na minutu. Nebyl jsem schopen hovořit dnes dopoledne, dostal jsem slovo, i když jsem chtěl. Jsem velice vděčen za to příležitost, že mohu něco říci teď když se podíváme na to, jak vzrůstá práce na černo v celé Evropě dnes dopoledne, eh, jsem slyšel, že se zvýšila až na 30 v určitých členských státech. A tady čelíme velkému problému a můj přítel Tenen Hanan hovořil o tom, že lidé jsou nuceni jít do práce na černo, ale to je pouze jedna část celého problému, možná ta menší, protože je třeba zdůrazňovat E, ty zaměstnance, kteří, pardon, ty zaměstnavatele, kteří ty zaměstnance na práci na černo zneužívají. Je třeba tedy také potírat nejenom symptomy, ale také kořeny. Děkuji vám. Děkuji a teď na minutu pan Everič. Thank you. Děkuji vám. Právě jsme vedli diskusi o práci na černo, ne o černé ekonomice. Diskuse byla bohatá, měli jsme tady diskusy v rámci EU, zda si lidé mohli vybrat pracovat mimo legislativní rámec ale přitom to vlastně způsobilo mnoho předpisů Evropské unie. Když já se podívám na své lokální kolegy z konzervativní strany, oni nám říkají, no co to ukazuje, že Evropská unie vlastně tady předpisuje něco, co není vynutitelné. Eh, britská Labour Party eh, říká, že my musíme udržet konkurenceschopnost a my vás poučíme, jak se to dělá a přitom to tu konkurenceschopnost zničilo. Eh, vždyť tady víme, eh, k čemu všemu dochází. Eh, to znamená, že toto s tím je třeba skoncovat. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k hlasování o zprávě Demesmekera o přeskom strategie EU v oblasti bioglické rozmanitosti v polovině období paní Giuffrida na minutu. Děkuji, eh, vážený pane předsedo. Roku 2015 eh, napětí v eh, otázka životního prostředí bylo velmi velké, protože to byl rok COP21 a celý svět se zamýšlel nad tím, jak lépe chránit životní prostředí a přírodu. Nyní potřebujeme konkrétní závazky. Bohužel vypadá to tak, že až do posud strategie na ochranu biologické rozmanitosti byla neúspěch úspěchem. Já si cením zprávy našeho kolegy, který hovoří o nutnosti uvědomění si, že biodiverzita je zdroj, eh, hlavně ekonomický, ale také sociální. Myslím si, že je především nutné kontrolovat námořní rozmanitost a zajistit ochranu přírody v celé Evropské unii. Není možné mít modrý růst bez ochrany rozmanitosti našich moří. A dosáhnout těchto cílů znamená podporovat růst v rámci univerzit a zkoumání zachování ekosystémů, bez kterých by náš svět byl mnohem chudší a naše zdraví by bylo ohroženo. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A není na minutu pan, paní Styler. Uh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za to příležitost. Eh, já podporuji směrnici k biodiverzitě, ale eh, musíme eh, posílit tuto slabou legislativu. Musíme provozovat více ochrany, která je naprosto zásadní. Evropská unie k tomu musí přispět. Když se podíváme na veřejné konzultace, ke kterým došlo 100 tisíce občanů, hovořilo ve prospěch ekologické podporování ekologické politiky v rámci Evropy a Evropské unie. Skotsko potřebuje udržet život v přírodě nejenom eh, na pevnině, ale také v okolním moři. Když se podíváme, máme tady 153 oblastí, které potřebují ochranu. Podívejme se například na Habitas, která v tomto položila základ. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A není pan Mamikins. No. Hmm. Je třeba, abychom se zasloužili o to udržet čistý svět. Každý se o to snaží, alespoň ve svém domově. Je třeba také pustit se do opatření proti přírodě, jako například bojovat eh, proti švábům a krysám. Ovšem, my jsme odpovědní za to, co se stane s ekologií nesmíme zapomínat na to, že země je naším jediným domovem, kde žijeme. Bohužel, to, co se zatím děje, znamená, že nebudeme mít schopni dosáhnout cílů bio, strategie biologické rozmanitosti do roku 2020. Měli bychom mít střednědobý výhled, co se týče využití fondů a spolupráce mezi eh, jednotlivými aktéry a v rámci společné zemědělské politiky. Děkuji mnohokrát a nyní paní Harky na minutu. Děkuji. Jsem ráda, že Evropský parlament vyzval členské státy, aby neautorizovalo žádné další frakování v Evropské unii to se opírá o princip předběžné opatrnosti a vychází to také z toho, že v nové legislativě Evropské unie jsou mezery. To znamená, že musíme vzít na vědomí rizika i negativní dopady na biodiverzitu, které se skrývají právě v krakování Opravdu musím říct, že jsem byla trochu překvapena, že jsem v takovém konfliktu s některými kolegy ze své vlastní země, protože včera hlasovali proti zákazu frakování. Někteří z kolegů byli pro, někteří proti. Možná by se to mohlo změnit. Možná dnešní hlasování v parlamentu bude mít nějaký vliv na to, jak to všechno dopadne. Děkuji. Děkuji. Teď jednu minutu pan Bencen. Ano, já jsem hlasoval pro tuto zprávu, která dosáhla velké většiny. Rád vidím, že v článku 68 podporujeme princip, který bychom měli sledovat, a sice dopad na velká zvířata. Příroda není nic statického, ani naše pravidla by neměla být statická. Dřív vlk byl predátorem před desetiletími, ale teď už tomu tak není a proto musíme uh, nechat možnost regulovat to na národní úrovni. Děkuji. Pan Polčák, minuta. Já jsem rovněž podpořil tento návrh zprávy, protože rozmanitost je nejen z jedních, jedním ústředních hesel eh, Evropské unie, ale nepochybně biodiverzita je základní hodnotou eh, našeho území, našeho kontinentu. Um, je jasné že strategie doposud nebyla příliš úspěšná a e, my si musíme uvědomit že biodiverzita je zdrojem nejen ekonomickým nepochybně ekologickým e, že ochrana životního prostředí a krajiny je základní zásadní hodnotou ale že e, biodiverzita nezpochybnitelně plní i svoji sociální funkci já nejsem příznivcem toho aby eh, právní řád ovládala přehršle předpisů aby jich bylo příliš moc mluvíme dokonce až o jisté atrofii práva. nicméně životní prostředí je jednou z těch oblastí která si nepochybně zaslouží dobrou právní úpravu protože eh, to co eh, přenecháme budoucím generacím to je ten odkaz a klidně přitom můžeme bojovat i se šváby a krysami ale důležité je aby ten odkaz budoucí generace ocenily. děkuji.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 jak zdůraznil význam biodiverzity. Tomu je třeba se opravdu velice dobře věnovat, hlavně v rámci cílu 2020 a také jako výsledek úspěšného summitu COP21 v Paříži. Když se podíváme na dopad na životní prostředí, tak to je všechno ve prospěch lidí. Přesto je to dnes někdy sporné. Možná by se někdy mohlo udělat i víc. Rozhodně je třeba získat veřejnost na svou stranu, abychom viděli, co je třeba učinit, abychom viděli, jaké jsou profity v mé vlastní zemi divočina, krajina je velice důležitá pro cestovní ruch, je to tedy věc prospěšná. Chtěm, chtěl bych ještě závěrem eh, pochválit skvělý projev estonského prezidenta. Hovořil velice konkrétně a myslím si, že to byl velice skvělý projekt. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. Tím je ukončeno vysvětlení hlasování. Schůze teď bude přerušena do 15 hodin dnešního odpoledne. Děkuji vám.